Vysvětlení hlasování. Ke zprávě pana Karase pan Strejček.

Děkuji vám. Nyní pan Hanen. Hanen. Pan Hanen. Disculpe, señor presidente, no le oí con todo esto, esto. Promiňte, pane předsedo, nezlyšel jsem vás. Vy jste rozptýlen, říká pan předseda, omlouvám se. Mr. President, it has Pane předsedající, že hovořit o událostech v Řecku jako o tragédii, ale myslím, že je můžeme definovat eh, jako tragédii v sofoklovském smyslu, protože tu je hybrid takových let, kdy jsme se tvářili, že eh, eh, dluh Německa a Řecka jsou podobné teď, ale máme hrozbu Nemesis, která z toho přišla. Ovšem ta katarze přišla um, uměle spíše, než bychom umožnili Um, přirozenou uh, vývoj, přirozený vývoj trhu, takže by se Řecko takhle navrátilo na uh, trhy, tak se snažíme zlepšovat uh, statistické údaje, přesouvat peníze z různých agentur, z kapes poplatníků. My v podstatě odsuzujeme řeky a lidi z jiných zemí ve Středomoří k tomu, aby dva roky strávili v recesi, stagnaci a nezaměstnanosti. Tím vytváříme nezaměstnanost i pro nás, e, týká se naší existence. A právě zaměstnanost by nám měla ležet na srdci. Děkuji vám. Slovo má pan Kamal. Thank you very much. Děkuji, pane předsedající Myslím, že když se podíváme zpět na kvalitu statistických údajů, u některých členských států bylo jasné, eh, že něco skrývají a že správným způsobem neukazují na stav eh, tamní ekonomiky. Chápu volání po dobrých statistických údajích, tomu rozumíme všichni. Je třeba mít správné údaje o národních ekonomikách, ale to by nemělo být bráno jako výmluva k tomu, co se nazývá ekonomickou evropskou zprávou či řízením. Nemělo by to být výmluvou pro evropské instituce, jako je komise, aby měli přístup do národních rozpočtů členských států ještě předtím, než jsou tyto rozpočty předloženy daným národním parlamentům. Nevyužívejme krizi a chyby, k nímž došlo, jako výmluvu k ekonomickému evropskému řízení. Měli bychom je využít tomu, abychom se poučili z krize, abychom sbírali lépe údaje a abychom si doma udělali pořádek. Děkuji vám. A nyní přejdeme ke zprávě pana Olejničaka. Nejprve pan Kelam. Gracias, Děkuji, pane předsedající Podpořil jsem zprávu o Baltském moři, eh, strategii pro region Baltského moře. Eh, Chtěl jsem, aby mé pozměňovací návrhy byly přijaty, ale byl bych rád, aby něk- v některých místech text byl explicitnější, zejména v odstavci 34, kde voláme potom, aby komise poskytovala hodnocení eh, dopadu na životní prostředí u energetických infrastrukturních programů, projektů, ale nezmiňujeme to, že komise nesplnila svou povinnost v tom, že má nestraně předložit eh, nestranou studii ohledně dopadů Nord Streamu. Žádáme všechny státy kolem Baltského moře, aby se připojili eh, k umluvám, ale měli bychom explicitně eh, takto požádat Rusko, aby se připojilo, protože to by plnilo teprve naše cíle. Děkuji. Paní Macony. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedající. Já jsem podpořila toto usnesení, myslím, že je velmi důležité. Je to iniciativa vedená eh, zeměmi z Regnovalského moře. Je třeba uznat, že eh, konečně nám přinesli eh, chápání makroregionu do našeho chápání. Je třeba, abychom takto měli strategický plán pro důležité prvky, týkající se operativních strategií celé této akce a především podle mne je důležitá perspektiva, s níž přistupujeme k této iniciativě s tím, že bychom následně mohli vytvářet další makroregiony, které by mohly využívat e, zkušenost baltského makroregionu a tímto posilovat politiku soudržnosti. Žádala jsem komisi, aby nám věnovala větší pozornost a to kvůli finančním prostředkům a jejich eh, poskytování, protože plně sdílím náš odpor, který jsme vyjádřili ohledně použití nových zdrojů, dodatečných zdrojů. A jsem současně přesvědčena, že bez zdrojů finančních tyto velké projekty pro makroregiony nebudou moci fungovat. Je tedy třeba upravit eh, poskytování finančních prostředků. Děkuji. Paní Morku, Morkunajte. Ačiū, ponas pirmininkė. E, balsavau už šitą dokumentą ir labai džiaugiuosi, kad jis ir. Děkuji vám, pane předsedající. Jsem ráda, že tento dokument byl přijat. Hovoří o Baltském moři, strategii pro Baltský eh, region a naléhavě volá po koordinaci činností členských států, které se týkají eh, teritoriálního vývoje. Tento dokument eh, uvádí celou řadu činností, například ekologické činnosti, a já jsem předložila pozměňovací návrhy ohledně hodnocení dopadu na životní prostředí v energetických a strukturálních projektech. Jsem ráda, že tyto pozměňovací návrhy byly přijaty. Souhlasím, že na základě této strategie bychom měli posilovat spolupráci s třetími zeměmi. Také jsem ráda, že ve střednědobém přeskumu strategie se právě na to bude zaměřovat. Děkuji. Nyní zpráva paní Kraca, paní Vajvedere. Atvainojos, prezident kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras. Omlouvám se, já jsem se také chtěla ještě vyjádřit ke strategii ehm, pro Balské moře. Můžu se ještě k tomu vyjádřit? Vidal Kvadras kungs. Vai es drīkstētu izteikties par Baltijas Pane Kvadras, můžu se také vyjádřit eh, ke strategii pro Balské moře? Pod to téma jsem se přihlásila. Vím, vím, či si? Ano, jo. prosím. Pohovořte o Baltském moři. Strategii. Eh, dobře, tedy ke strategii pro Baltské moře. Region Baltského moře poskytuje četné možnosti. Tato strategie už eh, obdržela příslip financování ze strany Evropské unie, ale potřebujeme nějakou strukturu pro implementaci. Potřebujeme koordinované programy pro spolupráci, pro soukromé podniky, inovace, výzkum. A naplánovali jsme jednoznač, jednotnou politiku patentů pro, pro tento region. Chtěli bychom tady podpořit eh, výzkum, protože od této strategie také závisí hospodářský vývoj. Balský projekt byl dán k ledu a je potřeba to opět aktivně rozjet. Projekty inovací a infrastruktur musí mít přednost. Z tohoto důvodu ehm, jsem to celé podpořila a v tuto chvíli bych se chtěla také vyjádřit ke zprávě paní Kratce. Prosím, říká pan předseda. Tak teď budete mluvit o zprávě paní Kraca. Prosím, tak do toho. Par, par attiecībā par reģionālo politiku. E, kohēzijas politiķis, e, politikas otrais mērķis. Nyní k regionální politice. Politika soudržnosti spočívá v poskytování pomoci také těm regionům, kde je vysoká nezaměstnanost a dochází k odlivu obyvatel 54,7 milionů, to je částka, která byla na tyto cíle přidělena, ovšem i nadále tady jsou velké rozdíly a ty nejchudší regiony velice trpí hospodářskou krizí. Potřebujeme pomoc, ta pomoc musí být poskytnuta a musí zůstat i nadále prioritou. Je třeba samozřejmě zaručit hospodářskou soutěž, ale musí být spravedlivá. To je prvotní věc. Musíme podporovat regionální politiku a to především v těch regionech, kde průměrná čísla leží pod průměry Evropské unie. Musíme jednat tak, abychom prakticky podporovali malé a střední podniky, především ty, které pracují inovativně a efektivně. Děkuji pan Hanán. Zase nás oslníte svými znalostmi řeckých klasiků. Eh, no možná, pane předsedo, ale jsem moc rád, že vás vidím v předsednickém křesle. Pane předsedající, jaké jsou nejbohatší země v Evropě nebo ty, které mají nejbohatší občany? Když se podíváme na údaje OECD v roce 2008, to jsou poslední údaje, co máme, země, které jsou nejvíce prosperující, jsou členy EFTA, Nehledě na to, čím eh, prošli a nehledě na krizi. Eh, příjem Evropské zóně volného obchodu je 214 EU. To znamená, že jsou dvakrát bohatší než občané běžného členského státu. Proč? Může to nějak souviset eh, s, mm, s tím, s tou dohodou s Evropskou unii protože mají eh, možnost eh, volné eh, obchodní výměny. Ale jsou mimo dom, dohodu o rybolovu, mimo společnou zemědělskou politiku, kontrolují své vlastní energetické zdroje a mohou, mohou spolupracovat a obchodovat s třetími zeměmi, aniž by byly nějak svázeny našimi tarify. Podívejme se na to, čeho eh, dosáhlo 7 eh, milionů Švédů a 4 miliony. Eh, well, running our own affairs in our own interest. A Švýcaři. Pan Kamal. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že kdykoliv se hovoří o ekonomické a finanční krizi, je důležité, abychom pohlédli zpět a poučili se z této krize. Jak se poučíme? Že to bylo nevhodné regulace ve Spojených státech, které eh, donutily banky, aby půjčovaly občanům, kteří nebyli schopni splácet, což vedlo ke krizi. Prostě to občané nebyli schopni splnit své e, závazky. Jak jsme se ponaučili eh, vlády, některé vlády tisknou peníze, jako by peníze neměly hodnotu. Jediný eh, ekonom, který předvídal ekonomickou krizi, řekl, že peníze mají hodnotu a když peníze zlevníte, tak lidé eh, vytvoří eh, finanční investiční bublinu a celý systém skolabuje. Přesně to jsme udělali my a proto došlo k finanční krizi a měli bychom se z těchto lekcí poučit. Děkuji vám. Teď přejdeme ke zprávě pana Kančiana, Pan Mikolášik má slovo. Děkuji, pan předsedající. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Plně podporuji zprávu eh, kolega, kolegy Kanciána práva cestujících autobusové a autokarové dopravě. Navzdory ratifikacem eh, osoby OSN postižený, k ochraně eh, postižených osob jsou tyto osoby v dopravě Eh, znevýhodňovány. Je to přitom velice důležité, protože většina cestování se uskutečňuje na lokální úrovni a má to velký, velký význam pro osoby, eh, které mají nějaké postižení, včetně slabozrakých a nevědomých lidí. Plně souhlasím eh, s tím, co posilňuje práva těchto osob, tedy právo na přepravu, asistenci a na informace potom eh, také právo na vytištění některých věcí v Brailově píše. Je potřeba tady mít příslušné terminály a také eh, by tady měl být výskyt, eh, výs, pardon, výcvik, který se týká práce s postiženými. Děkuji. Děkuji vám. Paní Rojtová.

Děkuji vám, paní Rojtová, a nyní paní Harkin. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedající. Podpořila jsem pozměňovací návrh 15, protože podporuji vynětí po určitou dobu domácích Eh, venkovských a příměstských eh, služeb. Některé z požadavků a výdajů, které by byly uloženy na malé a střední podniky, zejména malé operátory, by je eh, vytlačily z konkurence. Je ovšem zapotřebí ponechat určité místo na trhu, protože jinak by občané neměli eh, pak vůbec dopravu. Především musí myslet na venkovskou dopravu. Na, eh, je možné, že regionální doprava by se s tím vyrovnala, ale na venkově může dojít k ohrožení dopravy. Pokud projde ten, eh, tato legislativa, můžeme se odsnout v situaci, kdy operátoři na venkovských linkách přestanou fungovat hovoříme o tom, že bychom neměli eh, nakladat přes velké břemeno na malé a střední podniky. Je proto třeba najít dobrý kompromis a to je tedy opatření na určitou dobu. Děkuji. Nyní zpráva pana Sterkse a pan Lavia má slovo. Signor Presidente, cari colleghi. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem hlasoval pro návrh směrnice ohledně formality lodí připlouvající do přístavu nebo odplouvající z nich, protože jsem přesvědčen, že vytvoření tohoto prostoru, který nebude mít překážky pro námořní dopravu, umožní, usnadní eh, námořní dopravu. Nákladní námořní doprava eh, je nyní velice přísně eh, regulována, velice těžce regulována Eh, což je způsobeno různým implementováním směrnice z roku 2002 v jednotlivých členských státech. Proto je nezbytné, aby zde byla přesná a jasná směrnice snižující na minimum možnosti různých výkladů. Hlavním cílem nové normy je dosáhnout zjednodušení administrativních postupů, které budou zohledňovat nové informační technologie a přeji, Eh, dobrou spolupráci jednotlivým příslušným orgánům. Děkuji za pozornost. Děkuji, zpráva pana Groše. Slovo má pan Antonioci. Děkuji vám, pane předsedající. Oblast dopravy je jednou z těch, jejichž dopad se týká mnoha témat zásadních pro EU od konkurenceschopnosti vnitřního trhu až po zdraví občanů, od výkonnosti městské dopravy až po eh, bezpečnost na silnicích, eh, ať se jedná o různé agentury, různé druhy dopravy, snižování emisí CO2. A proto si myslím, že Evropská unie přesně musí poskytnout takovou strategii pro dopravu, která bude účinná a udržitelná Nejedná se jen o to, že potřebujeme jasný finanční rámec, abychom mohli reagovat na nové výzvy. A proto já plně podporuji zprávu kolegy Groše a blahopřejmu k vynikající práci. Děkuji. Paní Muscardini. Není zde. Paní Muscardini tady není, takže pan Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että kun... Je velice důležité pokusit se o udržitelný rozvoj dopravy. Protože chceme zajistit, že znečištění z dopravy bude v budoucnosti stále menší. Doprava sice představuje pouze malou část znečištění, ale já si myslím, že pro udržitelnou budoucnost potřebujeme také udržitelný dopravní sektor. Ale je potřeba stejná pravidla uplatňovat po celé Evropě a v tom ještě máme problémy, protože jsou různá ustanovení v různých částech Evropské unie. A tady je potřeba vytvořit stejné pravidla stejná pravidla všude. A je také velice důležité, abychom usilovali o vylepšení technologií, dokladli důraz na inovace, rozvoj. To je důležité pro budoucnost dopravy. Děkuji. Zpráva pana Inturgajse. Slovo má pan Matela. Sí, señor presidente. Děkuji, pane předsedající. To, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a potvrdilo se právo petiční, které je zásadním právem Evropské unie, je nepochybně nástrojem, který umožňuje evropským občanům aby Evropskému parlamentu mohli přednést své obavy ohledně dopadu různých politik a legislativních úkonů eh, Evropské unie ve všedním životě lidé vyžadují stále větší asistence, která se týkají oblasti spravedlnosti, jednotného trhu, životního prostředí a dalšího rozvoje EU. Jak už se ukázalo v předešlých zprávách, můžeme si jedině přát zlepšení komunikace, institucionální komunikace a komunikace s občany prostřednictvím pokud možno jednotného okénka, tak abychom mohli hledat řešení eh, při pravděpodobných porušováních práv občanů. Chtěli bychom tedy, aby vznikl interaktivní web, na kterém by občané mohli získat veškeré potřebné informace předtím, než se rozhodnou, jaký mechanismus využijí a na koho se obrátí. Děkuji. Pan Kelly, chcete mluvit o této zprátě, o e, zprávě, pardon. Ne, ještě počkejte. Pro... Paní Vajdere je před vámi a potom vy. Takže paní Vajdere. Uh, Děkuji, pane předsedo. V roce 2009 Evropský parlament a petiční výbor získal 1924 petici a pouze 46 bylo schváleno. To znamená, že občané nemají dostatek informací o tom, jak se mohou přímo obrátit na parlament. Chtěla bych navrhnout, aby webová stránka petičního výboru byla vylepšena, protože mnozí dosud neslyšeli o tom, že Solvit je možné využívat online. A ta možnost tady je, takže o tom bychom měli občany informovat a měli bychom informovat i ty občany, kteří nemají přístup k internetu. Petiční výbor je nejrychlejší možností, jak se evropské, evropští občané mohou obrátit na Evropský parlament a já si myslím, že naše práce musí být ještě zodpovědnější a proto jsem podpořila příslušnou zprávu. Děkuji, pan Kelly. Pane předsedo, jste velice laskav, děkuji. Petiční výbor, myslím, že je eh, dobrým nasem Evropské unie. Já jsem to viděl, protože mnoho poslanců pod, mm, eh, se sympatiemi a soucitem naslouchá lidem, kteří si stěžují na byrokracii a nepřinosti ve svých zemí. Ale třeba zlepšit dvě věci. Musíme jasně a lépe komunikovat s občany, za druhé musíme zrychlit celý ten postup a členské státy musí být vedeny k tomu, aby odpovídali na dotazy rychleji než nyní. Tímto posílíme proces, protože v současné době je ten proces příliš pomalý, což nijak nepřispívá. A já eh, děkuji také komise za to, když naslouchá eh, těmto lidem, kteří eh, mají nějaké trápení. Pane Kelly, příště nezapomeňte požádat, aby vás začlenili na seznam. Ještě než začneme vysvětlení hlasování, vy jste totiž nebyl na seznamu, proto jsem vás ještě eh, vyvolal. Pan Kelly, ano, poučil jsem se, děkuji. Nyní zpráva Turunen, paní Ronculi. Děkuji vám, pane předsedající. Ekonomická krize postihla zejména evropskou mládež. Eh, zmařila jejich eh, perspektivy eh, profesionální a uvedla je do nejistoty. 20 lidí pro 25 let je nezaměstnaných. 5,5 milionu osob nemá jistotu do budoucnosti. Naštěstí ekonomické, demografické perspektivy na příští deset let hm, očekávají, že se bude 80 tisíc nových míst v Evropě. Nicméně většina z nich bude vyžadovat jiný profesní profil. Musíme se zaměřit i na nové, na nové generace, což je eh, velkou výzvou eh, a tím jedině si můžeme zajistit budoucnost Evropské unie. Eh, stačí už s těmi stážemi, které jsou naprosto nedostatečné a neodpovídající. Děkuji za dnešní rozhodnutí. Každá iniciativa, která se bude zaměřovat na zaměstnanost, se musí zcela jasně zaměřovat bez výhrad na mladé lidi. Děkuji. Pan Takula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että... Děkuji, pane předsedo. Je velice důležité, aby přístup na pracovní trh byl pro mladé lidi usnadněn. Paní Turunen předložila tuto zprávu a Evropský parlament je schválil, ale to samozřejmě samo o sobě ještě nestačí. Potřebujeme zásadní změnu přístupu v členských státech. Víme, že nezaměstnanost mládeže v tuto chvíli velice narostla v Evropské unii a tak už to pokračovat nemůže. Je nutné, aby členské státy přijaly praktická opatření. Usnesení a proslovy v tomto směru nepomohou. Pracovní trhy musí lépe fungovat. Mladí lidé mají problémy získat práci, dostat se na pracovní trh, chybí jim zkušenosti. A my musíme nalézt takové cesty, aby mladí lidé snadněji přístup k pracovnímu místu eh, získali. A já doufám, že tato zpráva nebude jednoduše odložena ad acta, ale že skutečně v jejím důsledku bylo přijata opatření. Děkuji, paní Morkunejte. Ačiū, ponas pirmininkė. Jaunimo nedarbas be galo opi problema šiandien. Děkuji, pane předsedající. Nezaměstnanost mladých je velice znepokojivý problém. 20% lidí v mém věku nemá v Evropské unii práci. Já jsem hlasovala pro tento postoj Evropského parlamentu, protože si myslím, že tím vysíláme další významný signál jak komisi, tak členským státům, pokud jde o postavení ehm, mladých nezaměstnaných. Souhlasím s myšlenkami vyjádřenými ve zprávě v tom smyslu, že programy jako třeba eh, že by Erasmus by měly být eh, rozšířeny i na mladé podnikatele. Eh, je důležité zdůraznit eh, význam informálního vzdělávání mladých lidí. Také bychom měli zvažovat strategii 2020, protože zahrnutí mladých na trh práce by mohlo být lepší i díky ekologickým pracovním místům. Litva má dány určité příznivé podmínky pro firmy, které zaměstnávají eh, mladé absolventy. Děkuji. Nyní zpráva Gruny. Paní Ronculi. Sí, grazie, Děkuji vám, pane předsedající Flexibilnější podoby práce se často projevují atypickými smlouvami, které nemohou zajistit sociální ochranu pracujících boj. Proti těmto novým formám prekérního zaměstnání musí vzejít i z našeho parlamentu tak, abychom zaručili větší flexibilitu a bezpečí všem pracujícím. Přijetí tohoto usnesení, pane předsedající, je základem pro novou úroveň bezpečnosti v zaměstnanosti je třeba zvýšit možnosti nalezení práce, které bude poskytovat dobré perspektivy vývoje. To musí být hlavní cíl k tomu, abychom umožňovali co možná nejrychlejší vzepětí ekonomie evropské. Doufám, že eh, členské státy budou moci investovat více do eh, těchto eh, profesních kariér a Evropa má být tedy územím znalostní ekonomiky, nikoli prekerních smluv. Díky a poslední zpráva, zpráva pana Fernandese. Pan Pirillo. Presidente. Děkuji vám, pane předsedající. Dnešní hlasování o zprávě pana Fernandeze, u kterého jsem byl synovým zpravodajem za skupinu SAD, je jasným znakem parlamentu, který žádá Evropskou komisi o specifickou směrnici o e, biologický, e, nakladání s biologickým odpadem, o e, povinné třídění odpadu. Biodegradabilní odpad může se stát zdrojem pro Evropskou unii, bude-li správně zpracováván, může se z něj vyrábět bioplyn, může být využíván tedy energeticky na, na výrobu biometanu a nebo na výrobu elektřiny. Znepokojilo mě nedávné sdělení Evropské komise, které je skeptické ohledně předložení specifické eh, normy k tomuto tématu. Společně s dalšími kolegy jsme eh, komisaři Potočníkovi zaslali motivovaný dopis, tedy dopis o důvodnění. Doufám, že o něm bude uvažovat a že nám brzy předloží svůj text. Děkuji. Paní Morkonajte biologinės atliekos kaip ir apskritai. Děkuji, pane předsedající. Biologický odpad je problémem, který pocití všichni obyvatele Litvy. Nakládání s odpady se v jednotlivých členských státech liší. některých místech se ukládá na skládky 10 takového odpadu, jinde je situace odlišná. Měli bychom především se snažit snížit množství odpadu a za druhé bychom se měli snažit o to, aby evropská společnost více recyklovala odpady. Chci také říct pár slov o biologickém odpadu, například o kompostu. Měli bychom Eh, skutečně se snažit vytvořit takové podmínky, které zabrání dalším škodám eh, v této oblasti. Je třeba zřídit nebo stanovit přesná pravidla, jaký typ biologického odpadu lze považovat za kompostovatelný. Děkuji vám. A poslední, paní Rojtová pane předsedo velmi vám děkuji za možnost vysvětlit také své hlasování k zelené knize o managementu bioodpadu